Meine Damen und Herren. Dámy a pánové, srdečně eh, vás eh, vítám eh, na našem večerním zasedání. Musíme se postarat o to, abychom skončili do 21 hodin, protože venku je pěkný jarní večer. Je někdo proti pořadu? Není tomu tak. Jako vždycky eh, předseda nemá co říct. Myslí si eh, někdo, že eh, zápisy jsou špatně? Jsou to zápisy, které mají historickou hodnotu. Ten nejnovější je z 19. října. paní vedoucí sekretariátu. A mohli bychom to možná a trošku přiblížit e, aktuálnímu datu, takhle to prostě nejde. Takže, od, e, takže teď, abychom schvalovali, e, nebo teď, když budou tři měsíce připomínky ke 22. září, tak to budeme potom schvalovat jako na jeho první výročí. Takže přijato a teď se dostáváme k nové perspektivní a inovativní budoucí strategii pro obchod a, a investice. Jsme hrdí, že něco takového vůbec máme. Že je to takhle inovativní a budoucí. Chce zpravodaj k tomu ještě něco říci? Není tomu tak. Takže budeme rovnou hlasovat. Kompromis jednak, kdo je pro?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 Druhá část jako dodatek ke kompromisu 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo, je, kdo se zdržel zamítnuto. Ne, to bylo jasné takhle. Kompromis 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, kompromis 5, kdo je 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? A přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 39. Eh, Opět ve dvou částech. První část je vyřízená, takže druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto. Tím se dostáváme k, k kompromisu 8. Kdo je pro, kdo je proti, je přijato. Kompromis 9, kdo je pro. Kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 10, kdo je pro. Kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 11, kdo je pro. Kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 12, kdo je pro. Kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 13, kdo je pro. Kdo je proti, kdo se zdržel, přijato.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 46 pro, 3 proti, 7 se zdrželo a přijato. Srdečně blahopřeji. A tím nás eh, zpravodajka přiblížila k eh, cíli 21 hodin. Dostávám se k dalšímu bodu a tím je provádění doporučení parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem lidských práv a odpovědnosti podniků. S navrhovatelkou je tady paní Kistaut Rovol. Je tu? Není tu? Z pochopitelných důvodů. Asi to možná víte. Paní Kistaut Rowold Eh, přišla o svého eh, manžela, který zemřel v, něko, v milých dnech. Takže kompromis. Eh, no, zastupce paní Breda. Kompromis 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. přijat to. Kompromis 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. přijat to. Teď se dostáváme ke kompromisu 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro?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 Kompromis 56, říká řečník. Končím hlasování. No ještě neúplně. Já jsem proti. Těsně to bylo odmítnuto. Dostáváme se k kompromisu 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to musíme ověřit. 57. Končím hlasování. 34 ku 2 přijato. 20 se zdrželo.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Elektronické hlasování o celém tomto díle. 44 pro a HR se vyjádřil. Takže srdečně blahopřeji paní zpravodajce nepřítomné. A teď se dostáváme Takže eh, se teď dostáváme ke společné rozpravě v Turkmenistánu. Tři zprávy. Začíná paní Manesku, jako naše uh, zpravodajka. Ramona, where are you? Thank you, Chair. Yeah, I'm here. Thank you very much. <laughs> děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát. Jsem velmi ráda, že máme možnost hovořit o tomto poměrně kontroverzním bodu a doufám, že tentokrát se nám podaří nalézt více pozitivní přístup, také s ohledem na geopolitickou situaci. Tady tato dohoda o partnerství se projednává už od roku 1998, čili je to velmi dlouho a doufám, že letos se nám to podaří dotáhnout ratifikací Evropského parlamentu s ohledem na to, že většina zemí už tu dohodu ratifikovala. Text, který já navrhuji jako doprovodné usnesení, které eh, by doprovázelo tady tuto dohodu o partnerství, tak to není příliš dlouhé. S ohledem na to, že to bylo omezené, ale nejenom já, ale i ostatní kolegové předloží pozměvací návrhy. Já myslím, že toto je velmi důležité, protože Ratifikace této dohody by představovala důležitý nástroj pro Evropský parlament, ale nejenom pro Evropský parlament, ale také ve vztahu ke komisi a EAS. A já myslím, že my jako parlament můžeme tento nástroj použít pro monitorování provádění této dohody v Turkmenistánu a můžeme si vyžádat podrobnější data a zprávy. Já jsem měla několik schůzek, několik jednání. Velmi úzce jsem spolupracovala s neziskovými organizacemi, které jsou velmi znepokojeny, pokud jde o lidská práva v Turkmenistánu. Měli jsme tady několik schůzek, jak jsem řekla, a oni mm, byli velmi vstřícní, snažili se nám poskytnout užitečné informace a dokumenty. Také jsem měla velmi dobrou spolupráci se zástupci EIS a rovněž s panem Burianem, zástupcem EU pro střední Asii. Myslím, že eh, celkově mohu říci, že to byla velmi důležitá zkušenost nejenom pro mě, ale pro mm, obecně pro poslance Evropského parlamentu, abychom získali přesný obraz o situaci. Pokud jde o to dohodu o partnerství, kterou já v návrhu usnesení podporuji, aby byla ratifikována, tak já tady vidím takové, takových pět hlavních aspektů, na které se chci stručně zaměřit. Za prvé, situace v oblasti lidských práv této zemi a národní akční plán, který už byl v Turkmenistánu přijat. Musíme zajistit, že tento akční plán bude obsahovat ustanovení, o tom, že e, příslušná ministerstva budou odpovídat za provádění jednotlivých ustanovení, jak je to uvedeno v Národním akčním plánu. A v této souvislosti potřebujeme přístup e, koncipovaný přesně podle té reality v Turkmenistánu. Nemůžeme tady uplatnit nějakou obecnou strategii a tudíž velice vítám novou strategii pro střední Asii, kde se specificky říká, že ty jednotlivé strategie musí být zaměřeny, přizpůsobeny situaci v jednotlivých zemích, což je nová záležitost. To je něco nového a mělo by to pomoci i Turkmenistánu. Turkmenistán to je specifická země, která má svoje vlastní problémy, zejména v oblasti lidských práv a já myslím, že bychom se měli soustředit zejména na vzdělávání, zejména na projekty v oblasti vzdělávání, tak, abychom mohli vybudovat podmínky, které umožní nastavit dobré partnerství s Turkmenistánem. Také bychom se měli ponaučit z našich chyb, pokud jde o další země, například v oblasti východního partnerství. A ta ponaučení ehm, by měla vést tedy k tomu, abychom neopakovali ty stejné chyby z minulosti. Dále bych chtěla zmínit, že je dobře, že máme Národní akční plán pro lidská práva, ale to je něco, co bylo vytvořeno vládou Turkmenistánu a my potřebujeme náš nástroj pro to, abychom mohli monitorovat provádění. Přičemž dohoda o partnerství by nám měla právě umožnit takovéto monitorování provádění. Protože nyní eh, tady je tady tento pozitivní krok, Národní akční plán, to bychom si měli uvědomit. Je to něco, co učinila vláda, ale zároveň tam chybí nějaké závazné eh, podmínky Čili pokud chceme mít mm, nějaké takovéto podmínky, pokud chceme vyvíjet tlak na vládu, aby skutečně realizovala reformu v oblasti lidských práv, tak potřebujeme náš vlastní evropský nástroj. A zde také dohoda o partnerství může sehrát důležitou dohodu. Za druhé, Druhá věc, kterou bych tady chtěla zmínit, je strategická úloha Turkmenistánu jako neutrálního státu s ohledem na regionální stabilitu. Na toto bychom neměli zapomínat, toto je důležitá věc a e, členství Turkmenistánu v několika organizacích svědčí o jejich úsilí e, ve snaze přispět ke globálnímu rozvoji. Turkmenistánci brzy zvolí své spojence. A je tedy dobré, aby země, která nemá v plánu nějaké velké změny, aby si zvolila mm, ty, kdo budou moci mm, stanovit určité podmínky. A já si myslím, že nyní tady máme tady jedinečnou příležitost pro Evropu, abychom si e, včas zajistili naši úlohu jako důležitého partnera Turkmenistánu. Ovšem s tím, že tedy si stanovíme ty podmínky, které budou e, odrážet naše hodnoty a to, co my požadujeme od partnerů. Za třetí, myslím, že občanská společnost, že zástupci občanské společnosti, kteří působí v Turkmenistánu, a kteří potřebují určitý systém, tak to je něco, na co bychom také neměli zapomínat. Existuje zde, nebo respektive v roce 2014 bylo registrováno při nejmenším několik organizací v roce 2014 a 2015 a jejich aktivita se omezuje na několik oblastí, jako je třeba podpora osob s postižením, životního prostředí, právní služby pro oběti obchodování s lidmi a posilování kapacity, budování kapacity pro organizace podporující občanskou společnost. Čili je potřeba hmm, se, si uvědomit, že Prostřednictvím dohody o partnerství, kterou se chystáme ratifikovat, bychom mohli rovněž podpořit tyto organizace a mohli bychom pomoci jejím dalšímu růstu a rozvoji. Bude to jakési východisko, které nám umožní, mm, které nám umožní podpořit další rozvoj a činnost těchto aktivistů v této zemi. Další věc je, že jsou stávající bilaterální programy s Turkmenistánem. V této chvíli máme už několik mm, programů, které jsou rozběhnuté s Turkmenistánem a jsou důležité. A já myslím, že prostřednictvím dohody o partnerství můžeme tu spolupráci posílit a můžeme posílit náš vliv na takové oblasti, jako je vzdělávání, budování administrativních kapacit a Toto je pochopitelně důležité pro takovou zemi jako Turkmenistan. Je to důležité pro nás jako partnery. A rovněž tedy ten komponent eh, organizací chránících lidská práva. Myslím si, že všechny tyto projekty jsou velmi důležité a mohou pomoci řešit situaci v oblasti lidských práv. A já si myslím, že ratifikace dohody o partnerství jenom dále umožní tuto spolupráci posílit. Další věc je návrh nové ústavy. Viděli jsme, že už byl předložen tento návrh. A zde bych chtěla zmínit, že tento návrh ústavy, hmm, tedy by bylo určitě přínosné, kdyby bylo vydáno stanovisko Rady Evropy, Benátské komise. A já osobně rovněž předložím pozměňovací návrh k této věci. Myslím si, že ta ratifikace, ratifikace této dohody byla odkládána již příliš dlouho a jestliže skutečně chceme pomoci Turkmenistánu, pomoci lidem Turkmenistánu zlepšit situaci v oblasti lidských práv, tak v takovém případě si tam musíme zajistit naši přítomnost. Pokud tam přítomně nebudeme, pokud si budeme jenom klást podmínky a budeme do nekonečna čekat, až to vše vláda splní, tak to neby nebylo realistické a nijak místním lidem nepomůžeme. Čili jestliže chceme pomoci, musíme si zajistit naši přítomnost prostřednictvím nástroje, který umožňuje právě dohoda o partnerství. Já jsem v návrhu usnesení také eh, požadovala vytvoření plnohodnoté delegace pro Turkmenistán a myslím si, že by to rovněž zajistilo naše lepší zastoupení vůči Turkmenistánu a bylo by to vnímáno jako jakýsi náš závazek na podporu Turkmenistánu co by partnera v tomto regionu. Doufám, že i nadále budu moci dobře pracovat s mými kolegy, eh, s stínovými zpravodaji a eh, vítám jejich pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní navrhuji, abychom projednali 6, 7 a 8 společně, tedy společnou rozpravu k těmto třem bodům. A chtěl bych rovnou dát slovo Peteru Burianovi, zvláštnímu zástupci EU pro Střední Asii. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já vítám možnost diskutovat s poslanci Evropského parlamentu o ratifikaci dohody o partnerství a spolupráci s Turkmenistánem. Rád budu také diskutovat o vývoji v této zemi. Paní zpravodajka již zmínila řadu důležitých bodů a díky tomu budu moci být celkem stručný. Raději bych se s vámi podělil o své osobní zkušenosti z mých návštěv Turkmenistánu. Navštívil jsem Turkmenistán třikrát od svého jmenování eh, z zvláštním zástupcem EU pro střední Asii a snažila jsem se tedy vést s turkmenskými představiteli otevřený a konstruktivní dialog o záležitostech, které jsou v zájmu obou stran. V nedávném období jsem zaznamenal rostoucí zájem turkmenského vedení o posílení spolupráce s Evropskou unii, a to i v oblastech, kde dříve turkmenské vedení mělo spíše odmítavý postoj. Já to beru jako pozitivní signál postupného otevírání se turkmenské společnosti a signál reform, které e, začaly za druhého prezidenta Berdy Mohamedova. Jak víte, e, tato země začala svou nezávislost velice složitou směsí zděděných problémů, nových výzev a e, ty reformy, a změny jsou stále dosti pomalé. Situace lidských práv není plně uspokojivá. Musíme nicméně uznat, že prezident Berdy Muhamedov přijal eh, řadu opatření, Eh, a mění to eh, některé, některá politická rozhodnutí jeho eh, předchůdce. A na rozdíl od svého předchůdce také chce, aby Turkmenistán působil na mezinárodní scéně a aby se hrával větší úlohu v regionálních otázkách, zejména v Afghánistánu, kde turkmenský příspěvek k afgánské infrastruktuře, například pokud jde o budování eh, elektrické sítě, železniční sítě, to může určitě pozitivně ovlivnit eh, situaci v Afghánistánu. Nicméně musíme také uznat, že EU zatím v Turkmenistátu má jen omezený vliv. Obchodní a podnikatelské vztahy jsou dosti limitované, ale ta eh, politická situace vede turkmenské vedení ke snaze diverzifikovat obchod a hospodářství protože ta země se plně orientuje na vývoz zemního plynu a jak už říkala i paní Manesku, tady máme určité možnosti eh, být aktivnější z hospodářského hlediska. Turkmenské vedení vnímá eh, Evropu jako spolehlivého partnera při eh, snahách o modernizaci, zlepšování školství, zlepšování přitažlivosti pro podnikání, zavádění nové technologie do země. V neposlední řadě Turkmenistán, jako i jiné země v regionu, vnímají EU jako takovou no, protiváhu ve střední Asii, kde je silná politická přítomnost Ruska a silný hospodářský vliv Číny. Takže myslím, že tady máme eh, určitou možnost v tomto vztahu EU-Turkmenistán a měli bychom toho využít a snažit se o aktivnější úlohu EU v této zemi, pokud jde o podporu modernizace a změn na základě univerzálně přijímaných eh, hodnot a zásad. Během svých návštěv jsem hodně pozornosti věnoval otázce lidských práv eh, a turkmenská strana včetně mého častého partnera náměstka premiéra pana Meredova, který je také ministrem zahraničí, bych řekl, že tady byli celkem otevření při diskusi o těchto otázkách. Samozřejmě jsme se na všem neschodli. Oni nicméně ukázali stále větší připravenost uznat, že existují velké nedostatky v oblasti lidských práv v jejich zemi, které je třeba řešit a já si myslím, že to je důležitý okamžik když uznáte, že máte problém, pak vám partneři mohou pomoci e, při hledání řešení těchto problémů. Také je důležité, že už nepopírají existenci těchto problémů. To se odráží především v Národním akčním plánu lidských práv, o kterém hovořila paní Manesku, který e, vychází z doporučení univerzální e, pravidelné revize já z naší strany jsem zdůraznil důležitost zavedení eh, monitorovacího mechanismu provádění takovéhoto plánu a také jsem vyzval k zapojení Rady Evropy, konkrétně Benátské komise, do reformy ústavy, která začala nedávno. Reakce byly v celku pozitivní, takže zase myslím, že to je dobré východisko pro uh, náš vliv. Nechtěl bych přeceňovat tyto první kroky. Plně souhlasím s tím, co je uvedeno v návrhu zprávy Evropského parlamentu ke strategii pro střední Asii, a sice, že bychom měli hodnotit pokrok na základě skutečných výsledků v praxi, než na základě posuzování právních předpisů a různých prohlášení. Ale myslím si, že z těchto prvních kroků můžeme eh, vycházet a myslím, že můžeme díky této dohodě mít právní základ pro stále větší angažovanost Turkmenistánu. Také plně eh, souhlasím s tím, co říkala paní Manesku, a sice, že tato dohoda by neměla být vnímána jako nějaká odměna pro Turkmenistán. Je to spíše takový silnější rámec pro spolupráci, eh, který by měl podporovat hodnoty a zásady Evropy a také by ta dohoda měla být eh, takovým důležitým Eh, modelem při eh, sjednávání nějakých konkrétních eh, povinností či závazků. Pokud jde o mechanismus z intenzivnějšího dialogu, ten bychom chtěli vést tedy v oblasti lidských práv a také bychom chtěli, aby byl zřízen parlamentní výbor pro spolupráci. Pokud dohoda nebude přijata, to je poslední věc, a pokud budeme mít jenom jedno jednání společného nebo smíšeného výboru, bude velice obtížné efektivně a systematicky pracovat a úže spolupracovat eh, s třeba představiteli občanské společnosti. Jak už eh, jsem zdůraznil na své poslední schůzce, ta občanská společnost velice doufá v to, že právě tato dohoda by umožnila větší dialog eh, s Turkmenistánem i na toto téma. Takže to bylo pár věcí, které jsem chtěla říct si úvodem jako doplnění toho, co říkala zpravodajka a rád zareaguji na vaše otázky nebo komentáře, pokud nějaké máte. Děkuji vám. Pane Buriane, a jako první má slovo pan Preda. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat paní Manesku za zprávu k uzavření dohody o partnerství a spolupráci s Turkmenistánem. Domnívám se, že je na čase, aby Evropská unie eh, zvýšila svou úlohu ve střední Asii. To je dohoda, eh, zásada, pardon, na které jsme se už dohodli. Eh, je to vidět i v závěrech rady z léta k tomuto tématu. A je to také uvedeno ve zprávě ohledně přeskumu strategie EU Střední Asie, o níž budeme hlasovat tento týden. Eh, už to říkala má kolegyně i pan Burian. Turkmenistán a lidská práva, to je skutečně věc, která ještě se musí rozhodně posilovat. Eh, svoboda vyjadřování je velice často potlačována, občanská společnost takřka neexistuje a eh, organizace voleb je velice vzdálená běžným eh, standardům. Nicméně, abychom tedy posílili lidská práva v této zemi, je třeba jednat a nikoli zůstávat neteční. Proto podporuji návrh na zřízení delegace EU v Turkmenistánu, která by nám pomohla lépe chápat situaci v této zemi a také by nám pomohla lépe směřovat podporu eh, tamní demokracii ve prospěch lidských práv. Zřízení výboru pro parlamentní spolupráci Rady pro eh, spolupráci, tak jak je to uvedeno v dohodě, by také mohly vést k podpoře naší eh, práce v této E, zemi. Dále monitorovací mechanismus, já doufám, že parlament to podpoří, by nám také umožnil lépe sledovat vývoj situace v Turkmenistánu, a to včetně e, v souvislosti s článkem 2.2 dohody o partnerství a spolupráci, protože parlament e, přikládá velký význam tomuto článku. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji naší přítelkyni a kolegyni, paní Manesku a také panu Borianovi. Já se k tomuto stavím podměrně, otevřeně, vstřícně, ale zároveň jsou tady, vyvstávají zde nějaké otázky, které je potřeba zodpovědět. Za prvé, my jsme udělali úmyslné rozhodnutí, abychom odložili tu dohodu s Turkmenistánem a nyní, když řekneme, že to chceme podpořit, tak je potřeba si uvědomit a zamyslet se nad tím, čeho bylo dosaženo tím spožděním, zda tedy s tím odložením, zda tedy něco se posunulo a zlepšilo, zda jsme něčeho dosáhli. Potom eh, další věc. Já určitě upřímně si myslím, že je potřeba navazovat vztahy s to zeměmi, ale zároveň si mm, musíme jasně uvědomit, čeho můžeme společně dosáhnout prostřednictvím té dohody o partnerství. Co, co to je, že nyní to nemůžeme realizovat prostřednictvím memoranda o, memoranda o porozumění. Za třetí, když paní Manesku hovoří o chybách v oblasti východním partnerství, to zní trošku šifrovaně, možná záměrně, ale eh, musíme opravdu být obezřetní, protože má pravdu v tom, že jsou tady paralely s jinými zeměmi v tom regionu a my musíme být velice obezřetní, abychom se vyhnuli stejným chybám v Turkmenistánu jako v případě jiných zemí. A možná to by bylo vhodné privátně prodiskutovat mimo tuto jednací místnost. To by se asi vyžádalo podrobnější debatu. A potom za čtvrté, eh, tady bych se obrátil na pana Buriena přímo s ohledem na energetickou spolupráci jsme byli ochotni přimouřit ocho nad lidskými právy, ale eh, neměli bychom lidská práva ignorovat. Musíme si uvědomit, že tady máme veliký počet politických vězňů, mnoho novinářů, řada lidí nemůže cestovat do zahraničí, eh, zástupce OSN nemohl se do země dostat eh, opakovaně, dochází k porušování lidských práv, dochází také k fyzickému ničení satelitních televizí, aby lidé nemohli sledovat zahraniční média a jiné a jiné věci. Čili mm, to je velmi důležité, abychom ukázali, že nebudeme mlčet a nebudeme eh, zavírat oči nad porušování těchto lidských práv. To, co řekla paní Manesku, že bychom měli podpořit občanskou společnost, tak dobrá, pokud by se nám mohlo podařit skutečně dosáhnout dohody, že bude umožněno, aby se eh, registrovaly nezávislé neziskové organizace působící v oblasti lidských práv. To by určitě byla eh, výrazná průlomová změna. A v takovém případě by paní Manesku se dočkala i mojí podpory. A konečně, pokud jde o delegaci, tak moji přátelé ve frakci EPP velmi často hovoří o zvyšování počtu delegací a zamýšlíme se nad různými zeměmi, kde bychom také mohli mít delegaci, ale prostě je to otázka zdrojů, je to otázka priorit a mm, zde nám mohou klidně říci, dobře, pokud chcete zřizovat tyto nové delegace, tak najděte ale rozpočtové prostředky. Já si myslím, že jsou jiné oblasti, kde bychom mohli možná lépe působit, čili tohle opět by mělo být předmětem velmi pečlivé diskuse. Eh, nejprve je potřeba jasně najít finanční prostředky, než bychom k něčemu takovému se odhodlali. A pan Burian má asi pravdu, když říká, že rovněž je potřeba to dělat také s ohledem na širší strategii pro střední Asii. Víme, že to je region, který nás zajímá, nejde mimo naše priority takže se na něj chceme v naší budoucí práci zaměřit. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Mentions. Děkuji. Děkuji vám, pane Boriane, že jste mezi nás přišel a podělil se eh, o své názory a děkuji paní Manesku za zprávu. Myslím si, eh, že eh, si vyžádala hodně práce. Já bych ovšem eh, se snažil eh, trochu rozšířit nebo doplnit to, co řekl právě kolega Howitt. Máme tady určité obavy, které eh, nezmírňuje přímo to, že víme, nebo zmíní ta fakta, o kterých víme, nebo ta zpráva, nebo vaše prezentace, když já plně chápu, že Mm, na straně nového turkmenského vedení eh, jsou skloně eh, k přímějším vztahům k EU. Já se trochu obávám a to, té nové strategie. Eh, vy říkáte, pane Buriane, že my máme na Turkmenistán omezené prostředky a omezený vliv. Já si myslím, že náš vliv nenaroste po ratifikaci PCA. Vím, že je to otevřené a nechci eh, předjímat budoucnost, ale věci se můžou vyvinout dvěma směry. PCA opravdu může být eh, dobrý eh, základ pro posuzování a debatu o lidských právech a eh, kontakt s turkmenskými úřady. Ovšem, jakýkoliv rámec tohoto druhu, jakákoliv taková ta instituce si vyžaduje, aby obě strany se do tohoto aktivně zapojovaly. Pouhá přítomnost těchto institucí negarantuje nic. Přítomnost terénu. A já mám určité eh, nerozptýlené obavy ohledně toho, jestli eh, turkmenskou vládu eh, nezajímá více ta ratifikace PCA, než aby ty instituce opravdu byly funkční. A já budu rád, když rozptýlíte mé pochybnosti protože zatím opravdu eh, ten dosavadní průběh je opravdu eh, ponurý. Eh, opravdu ani na své poměrech tato země není nijak v popředí. Ta zpráva sama o sobě si tak trochu protiřečí. V odstavci 7 hovoříme o Ehm, mírných politických, sociálních a ekonomických reformách a potom hovoříme že, o tom, že jsou, že je to povzbudivá známka. V žádné jiné zprávě bych nechtěl vidět, aby mírné reformy byly eh, povzbudivé. Na straně 15 se hovoří o mírně zlepšené spolupráci s Turkmenistánem ohledně zacházení s, vězením, eh, s vězni a, a tam tež e, také říkáme, že neznáme počet e, politických vězňů. Ani ne, v jakém jsou stavu, nebo jak se jim daří, ale neznáme ani jejich počet. Jsou to tedy tyto rozpory, které pokud nebudeme schopni vysvětlit, tak já se obávám, že nebudu schopen e, hlasovat pro doporučení k ratifikaci. I když zcela souhlasím, a tady se všichni shodneme, že musíme eh, v tom regionu udržovat vztahy se střední Asií, musíme udržovat vztahy v Turkmenistánu, musíme větší se více angažovat. Jenom akorát nevím, jestli toto eh, je vhodný způsob, jak se angažovat. Teď prosím, pan Kukan má slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve k té zprávě. Děkuji eh, paní Manesku a oceňuji eh, to, jak připravila tuto zprávu. Jedná se o zprávu komplexní, eh, která pokrývá všechny vhodné otázky, nejenom lidská práva, ale také vládu zákona, obchod, regionální bezpečnost a spolupráci. Je to velice dobrý základ pro další debatu navzdory tomu, co zde zaznělo v této debatě. Já myslím, že bude možné eh, tu zprávu upravit tak, aby eh, prošla velkou většinou na tomto výboru. Pokud je eh, o pana vyslance Buriana, tak je bych rád ocenil jeho práci v regionu. Myslím si, že je zřejmé, že hlas EU v středoazijském regionu by měl znít jednotně. Já vím, že velvyslanec Borian při eh, plnění své úlohy eh, se zaží právě o toto. Tato debata na AFETu eh, přichází v době, kdy očekáváme hlasování o implementaci a revizi středoevropské středoazijské mm, strategie EU během tohoto plenárního zasedání. Jako stínový zpravodaj své frakce vím, že se tam opakuje posílení eh, kanceláře EU v Ašchabáru na, eh, plnohodnotnou, eh, na plnohodnotné zastoupení. Já chápu tu logiku toho, co říkal pan Mesarič, ale přesto si myslím, že k této otázce bychom se měli snažit přistupovat velmi pragmaticky. Protože si nemyslím, že nějaké odložení prospěje mm, s naší spolupráci s tímto nebo jiným regionem. Potom eh, navázání a s Turkmenistánem by umožnilo rozvoj eh, plného potenciálu našeho v tomto eh, regionu. Myslím si, že tohle by mohlo vést k mnohem lepšímu dialogu s touto zemí. Dvě nebo tři jednoduché otázky na pana vyslance Buriana, možná na paní Manesku. Víme, že situace v Turkmenistánu je znepokojivá. Jednota, jedná se o jeden z nejuzavřenějších režimů, ne ve střední Asii, ale v celém světě. Nicméně máme tady známky existence občanské společnosti. Mohl byste, eh, prosím, rozvést jaké? Pokud jde o bezpečnostní situaci eh, v eh, regionu, jak účinně eh, Turkmenistán hájí své hranice? Hlídá je. Co projekt EUMCA v Turkmenistánu? Navzdory tomu, že se bavíme o Turkmenistánu, bych se rád zeptal na jednu věc k celému regionu. Jak byste vyhodnotil stávající eh, spolupráce eh, regionální v tomto regionu? Je tady nějaká eh, rostoucí chuť pro, ke vzájemné propojenosti, ke vzájemnému propojení v oblasti bezpečnosti například? Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Pan Bettini. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Dobrý večer. Chtěl bych poděkovat kolegyni Manesku za odvedenou práci. Byla to práce velice pečlivá, šla do hloubky. Zůstává tady ale celá řada otevřených otázek. Já eh, zcela nechápu, jakou hodnotu by měla ratifikace této dohody s ohledem na geopolitickou situaci. Hmm s ohledem na to, zda se jedná o strategickou důležitou zemi pro Evropu a demokratické země, ne a také to, že se jedná o muslimskou zemi, mohlo by to snad pomoci vzniku dalších extremismů na světě, už jich tady máme hodně. Je zřejmé, že to je autoritářská země, není tam svoboda a lidská práva jsou výrazně, výrazně potlačována. Já nemám pocit, že by tam bylo dosaženo nějakého zásadního pokroku, mm, jestli, že by jejich reakce byly opravdu nějak eh, přínosné. Situace v oblasti lidských práv tam zůstává nadále velice závažná i nadále budeme pokračovat v diskusi. Já jako stínový zpravodaj za naši politickou frakci se pokusím předložit pozměňovací návrhy, které podpoří tento aspekt. My s ohledem na to, že je potřeba zabránit tomu, abychom měli e, různá opatření pro podobné země. Země, která které pro nás mají ekonomický význam, které mají sílu. U těchto zemí prostě někdy mm, jsme takový měkčí, nejsme tak přísní, jsme jakoby tolerantnější, ale zase jindy jsme velmi přínosní, eh, přísní, promiňte je třeba si uvědomit, že ten terén ta lidsk, v oblasti lidských práv, to je velmi e, kluská půda. Musíme tady dávat opravdu pozor, abychom neudělali nějakou chybu. Musíme se snažit udržet rovnováhu, musíme se snažit zajistit, eh, aby Evropská unie byla vnímána jako spravedlivý eh, hráč v této oblasti. Čili my v nadcházejících dnech o tom budeme dále jednat, budeme o tom diskutovat a já doufám, že se nám tu ratifikaci podaří dotáhnout dokonce uspokojivým způsobem. Děkuji. Oui, président, euh, brièvement. Ano, stručně, pane předsedo. Stojíme tady před dvěma přístupy. Jeden se týká demokracie, jeden se týká strategických zájmů Unie. Uh, při nejmenším uznávám, že tady jsou dva přístupy. To už je celkem pokrok oproti demokracii, lidským právům nebo spíše diplomacie lidských práv. Nicméně záleží na tom, kam nasměrujeme ten kurzor. Někdy ten kurzor nasměrujeme na demo, eh, diplomacii lidských práv, někdy ho nasměrujeme na obhajobu strategických zájmů Eh, unie. Často se to směšuje se strategií eh, jiných eh, velmocí, které nás vlastně přimějí k tomu, že hájíme jejich zájmy, nikoli své zájmy. Často tedy vedeme politiku, kdy vlastně měříme dvojím metrem, tady alespoň tato zpráva má v sobě tu upřímnost, že ukazuje, že je obtížné vlastně vybrat si na jedné straně mezi demokracií a na druhé straně mezi strategickými zájmy. Nyní tedy z celkového hlediska eh, si kladu otázku po téměř už dvou letech práce v tomto parlamentu, eh, kladu si otázku ohledně relevance eh, zahraniční činnosti Unie. Protože podívám-li se na výsledek těch různých akcí a intervencí, pak si skutečně kladu otázku, jaká je účelnost parlamentu a jaká je účelnost vysoké představitelky a vlastně všech našich politik v této oblasti. Myslím, že tady panuje velká nekonzistence v našich politikách a zejména si myslím, že nakonec státy vlastně mají navrh. Podívejme se na imigrační politiku, na Německo, protože ta migrační politika byla vlastně diktována Německem, ale to není ojedinělý případ. Je to případ, který e, známe i z jiných situací. Znamená to, že neexistuje skutečná strategie, neexistuje skutečná politika Unie a já myslím, že tady existuje rozpor mezi na jedné straně politikou a strategickými zájmy států, a na straně druhé mezi globální vizí eh, evropských národů. Já bohužel musím konstatovat a říkám to, protože to považuji za důležité. Platí to pro Turkmenistán, ale platí to i eh, v jiných oblastech. Prostě nejsme schopni definovat evropskou politiku. Ať už se to má, týká energetiky, imigrace, rozšiřování, všech oblastí. A skutečně po dvou letech zde si kladu otázku, zda má vůbec smysl jak nějaká e, zahraniční politika. A já jsem Evropanem, zůstávám Evropanem, ale kladu si otázku vůbec nad užitečností našich evropských institucí. Děkuji. Das Wort hat nun Herr Peterle. Thank you, thank you, Chairman. Uh, I... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem před několika lety byl v podobné situaci, kdy jsem řešil stejné téma a přeji kolegyni Manesku hodně úspěchu. V této situaci, jak to nyní vypadá, tak první otázka asi není, co je optimální, ale co je lepší. A já se domnívám, že to, co navrhuje paní zpravodajka je asi lepší než jiné odložení. Takto bychom mohli dostat nástroj na ovlivnění situace. A ve zprávě mm, víme, jaká, nebo respektive co se stane, když ta situace se zhorší abych to nějak schrnul, pokud jde o ty zásady, a už to tady zmínilo několik kolegů, tak já bych si přál, abychom zde nebyli méně pragmatiční než v některých jiných případech. Děkuji. Das Wort hat Frau Tolvo Klar. Tak teď má slovo Tolvo Klar. Děkuji. Já jsem šéfem uh, oddělení prostřední Azii v uh, e AS. SVČ tedy. Děkuji vám za slovo, nechci opakovat to, co tady uh, zmínil zpravodajka nebo uh, zvláštní uh, zástupce, ale uh, chci zdůraznit několik věcí, které souvisejí s dopisem uh, vysoké představitelky Mogheriniové, uh, jež vám zaslala uh, konce minulého roku. Ono to opakuje eh, odhodlání pokračovat ve snahách jejího předchůdce, její předchůdkyně o informování o eh, naplňování této eh, dohody o partnerství a spolupráci v oblasti lidských práv a ESVČ je také připravena a Evropskému parlamentu v při jakékoliv vhodné příležitosti, ať už na AFETu, na TRUA nebo na rámci delegace prostřední Ázii, poskytovat aktuální informace i o, o vývoji lidských práv v Turkmenistánu. Ty informace eh, jsou také získávány eh, v eh, rámci kontaktu s občanskou společností. Máme také příslušnou zprávu, která se zabývá lidskými právy a také chceme vést debatu s Evropským parlamentem o strategii pro lidská práva, kterou zpracovává šéf mise v bude dobré to udělat na základě návštěvy eh, členů druhá FETu v Ašchabáru 19. a 20. května. Eh, bavit se o realistických eh, v měřících pokroku v nadcházejících třech až pěti letech. Ta strategie není veřejný dokument, ale konzultace s poslanci by mohly proběhnout na základě systému nakládání s důvěrnými materiály SVČ. Víme, že ta dohoda o partnerství a spolupráci není cílem, ale je nástrojem k silnějšímu monitorování eh, práv v oblasti lidských ty situace v oblasti lidských práv a k dosažení všech cílů, které uh, sdílíme. To znamená větší demokratizace a větší otevřenost Turkmenistánu, čehož lze dosáhnout nejlépe uh, díky uh, silnému a trvalému dialogu v, s touto zemí s pomocí také Evropského parlamentu.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 Já jsem eh, šéfkou eh, delegace Evropského parlamentu pro vztahy se Střední Asií a v eh, minulý rok poprvé úřední delegace Evropského parlamentu v historii Evropského parlamentu poprvé přijel na debaty s námi, s poslanci Evropského parlamentu. Jedna z otázek, které jsme projednávali, byla otázka eh, lidských práv. Při debatách s kolegy z Medžlisu eh, jsme se zaměřili na to, že ten nástroj, který eh, nabízejí, nebo který nabízíme, to znamená a dohoda o spolupráci se neratifikuje. V září my jsme jeli zase k ním a zabývali jsme se tam a eh, příklady správné praxe. Já samozřejmě souhlasím eh, s tím, co zde bylo řečeno, pokud jde o eh, naše schopnost protlačit ratifikaci co nejrychleji, ale zároveň souhlasím s těmi obavami, které se zazněly ohledně toho, jakou roli my můžeme sehrát při stimulování změny díky té ratifikaci. Ale my musíme dělat více, než jenom kritizovat. A proto bych ráda vyzvala kolegy, aby podpořili eh, tuto eh, zprávu k eh, rychlé ratifikaci smlouvy. Protože ono to takhle opravdu nefunguje, nebo už, to, už, už, už se to vleče dlouho. Evropa musí být přítomná v celé střední Asii, nejenom v Turkmenistánu, a pokud to chceme, tak musíme být iniciativní. Nestačí jenom ukazovat prstem, kritizovat a, a nechat všechno se nekonečně vléct. Pod chceme ukázat, že jsme eh, silnější, chytřejší a zkušenější, musíme tam být, musíme tam mít přítomnost. Musíme ukázat eh, příklad toho, jak eh, může ta společnost fungovat. A proto myslím, že ta smlouva musí být ratifikována co nejdříve. Je to dobrá zpráva toto. A děkuji paní zpravodajce eh, za to, že eh, eh, přišla s textem, který opravdu odráží reálnou situaci. Děkuji. Ono to je tak, že v roce 2011 už jsme podmínečně souhlasili. Tedy to bylo kvůli proběhlému základu pro uh, lidská práva v té dohodě, který už byl podepsán v roce 1998. Ale přesto jsme se dál nedostali. Ne, my jsme chtěli, aby ten lidskoprávní dialog běžel tak, aby parlament a, a občanská společnost mohly být zapojeny. A od září eh, teď máme ten dopis a pan eh, Klár od paní Vogrin je vítán a mm, Otázkou je, jestli eh, to eh, přineslo eh, nějaké výsledky a já bych se zeptal pana Klára na toto. My jsme naplánovali, že to budeme projednávat tuto zprávu 23. května a to je týden po cestě druhá do Turkmenistánu, pokud vím. A při této příležitosti bychom tedy projednali tedy působení ESVČ a, a to, jak tento mechanismus funguje. A potom bychom rozhodli, jak dále pokračovat. Já jsem si myslel, že by dávalo smysl souhlasit, tak po dnešní debatě bych ještě tedy rád pokračoval v tom to posouzení a potom bychom to konečně mohli vyřídit na plénu. Jak říkal pan Preda, měli bychom tam brzy otevřít zastoupení a tím bychom ukázali, že jsme eh, schopni eh, náležitě ovlivňovat a sledovat tento dialog v oblasti eh, lidských práv, když tam budeme mít na místě lidi. Takže prosím také paní zpravodajku, aby to tam také postihla. A teď ještě dostane slovo závěrem. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji všem kolegům, kteří vyjádřili podporu i obavy s ohledem na situaci eh, v Turkmenistánu a dohodu o partnerství a spolupráci. Já myslím, že bychom měli být konstruktivní po 16 letech odkládání a mm, přičemž nedošlo k nějakým větším změnám v oblasti lidských práv, bychom měli přiznat, že nyní při nejmenší máme partnera k dialogu, který je více otevřený a ochotný s námi spolupracovat toto je něco, co bychom měli zvážit a měli bychom to vnímat jako pozitivní signál a měli bychom to dále podporovat. Měli bychom je podpořit v tom, aby pokračovali v reformách a měli bychom jim být nápomocni. Pan předseda se ptal, zda dopis vysoké představitelky byl uspokojivý, tak ano, bylo to přesně to, co jsme požadovali. Mechanismus pro monitorování a zapojení se spolu s komisí do tohoto procesu. Já si tedy myslím, že bychom měli využít toho, že eh, budeme mít tento nový nástroj a měli bychom se více zapojit spolu s komisí. před eh, misí se uskuteční 17. května dialog v oblasti lidských práv a určitě bychom mohli požádat, aby nám EAS zaslali výstup z tohoto dialogu o lidských právech, tak abychom dostávali aktuální informace o tom, jaká je situace a jakého pokroku bylo v Turkmenistánu dosaženo. Je pravda, že nás všechny znepokojují lidská práva, eh, všechny nás znepokojují seznamy propuštěných, eh, zadržených osob, ale to je naopak další důvod pro to, proč se více zapojit, být tam přítomní a vyvíjet tlak na turkmenské orgány, aby konali lépe a rychleji. Samozřejmě, oni jsou velmi pomalí. Nemůžeme čekat, že následující den tady budeme mít úžasnou demokracii. Ale můžeme je podpořit na jejich cestě v tom, aby se z nich stala demokracie. Já se tedy domnívám, že dohoda o partnerství a spolupráci může být silným nástrojem a Myslím si, že tento nástroj bude představovat pro, turkmenský, pro turkmenské orgány závazek vést s námi dále dialog a respektovat závazná ustanovení dohody o partnerství a spolupráci. A to je něco velmi důležitého. Oni budou mít povinnost respektovat tady tato ustanovení dohody, čímž bude umožněna naše přítomnost prostřednictvím odborné expertizy. Samozřejmě my budeme mít jasný kalendář schůzek, dialogu na té nejvyšší úrovni a to je něco, co je také velmi důležité. Nic takového jsme v minulosti neměli, takže i toto je potřeba vzít v potaz, že toto bude také náš nástroj, protože celá řada kolegů se hmm, ptala co nám to přinese, co nám to přinese ta dohoda o partnerství a spolupráci. Takže já myslím, že bychom tam měli být přítomně, měli bychom mít nápomocni, jak říkala celá řada kolegů. Měli bychom eh, se jim snažit ukázat, že všechny ty požadované srovnávací ukazatele, které jsme si vyžádali v tom doprovodném usnesení, jsou zásadní pro rozvoj země. A toto je také důvod, proč Eh, mít takovéto usnesení spolu s dohodou, protože v tom usnesení jasně říkáme, jaké jsou naše požadavky, jaká jsou naše očekávání a pochopitelně naše podpora turkmenským orgánům, aby dále realizovali a prováděli tyto reformy. Takže já si myslím, že takovéto sdělení bychom měli předat, že bychom měli být více pozitivní a konstruktivnější a nejenom to dále odkládá Turkmenistán opustit a opustit ho i a jeho problémy v oblasti lidských práv. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Deadline for tabling amendments is 18th April high noon. Takže já vám děkuji. Eh, dále to bude 15. dubna. A nyní tady máme další bod a to je Evropská pobřežní a pohraniční stráž. Paní, pan Austeviču. Děkuji, pane předsedo, vážení stínoví zpravodajové, vážení kolegové jménem zpravodaje kolegy eh, Javiera Narta Ehm, Chtěl bych ho tady především omluvit, eh, omluvit jeho neúčast a chtěla bych stručně prezentovat eh, hlavní myšlenky eh, návrhu stanoviska k nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži. Tento návrh se snaží posílit odpovědnost a pravomoc současného Frontexu a je třeba jej vnímat jako takový postupný první krok k plně integrované transparentní agentuře pro pohraniční stráž, která bude financovaná z evropského rozpočtu a bude autonomní. Je třeba zdůraznit, že spolupráce a příspěvek členských států je klíčová v té v tomto návrhu. Máli se zajistit maximální efektivita při řešení úkolů na vnějších hranicích. Je tedy třeba e, očekávat jasnou politickou angažovanost ze strany členských států v praxi. Jak je uvedeno v tom zdůvodnění, je třeba, eh, museli jsme předložit pozměňovací návrhy, které se týkají eh, vyjasnění sdílené odpovědnosti mezi členskými státy a mezi Evropskou pohraniční a pobřežní agenturou. Eh, protože zatím tam jsou ještě nejasnosti. Eh, řada pozměňovacích návrhů se tedy toho týká. Eh, týká se také zdůraznění toho, že je zapotřebí mít dobré vztahy s třetími zeměmi, které jsou tedy sousedící. Tento výbor také navrhuje vyjasnit úlohu Evropského parlamentu při kontrole agentury při eh, pravidelném hodnocení a výměně názorů, tak aby se zlepšovaly veškeré aspekty tohoto nařízení. Konečně kolega by chtěl eh, omluvit eh, tuto zkrácenou proceduru. Byly tady určité tlaky z, z důvodu současné uprchlické krize nicméně vítá snahu rozšířit eh, lhůtu pro pozměňovací návrhy a celé stanovisko. A jeho jménem tedy děkuji za pozornost a těším se na případné poznámky nebo otázky. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Asi jsme trochu možná to předběhli, protože se to bude ještě projednávat v květnu. Pokud tedy si to dobře pamatuji a je tedy možnost, že bude ještě čas na pozměňovací návrhy je tady vlastně návrh, že 14. duben by byla lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů. To znamená, že 12. května bychom mohli mít uh, řádné jednání, kde by se to projednalo. Na Libe se bude hlasovat 24. května. Takže to je trochu lepší situace než předtím a navrhuji, abychom tedy tuto situaci takto využili tyto lhůty a budeme mít tedy ještě krátkou výměnu názorů před hlasováním 12. Eh, května. Kdo se hlásí? Pan Štětina. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já podporuji návrh Komise o zřízení Evropské pohraniční a pobřežní stráže Návrh přináší dobrý základ pro posílení akceschopnosti Unie v oblasti ochrany jejich vnějších hranic. Je podle mě důležitým nástrojem pro posílení důvěry občanů v prostor bez vnitřních hranic. Jednoduše řečeno, Frontex v podobě, jaké existuje dnes, není schopen účinně reagovat na bezprecedentní migrační toky, jako jsou ty, které se letos objevily na vnějších hranicích Evropské unie. Proto je nutné jednat rychle a nové řešení podpořit. Vítám návrh zkráceného řízení a vítám i ty šibeniční termíny, které tady máme na předložení eh, eh, pozměňovacích návrhů. Z hlediska kompetence našeho výboru velice vítám, že návrh posiluje spolupráci agentury se třetími zeměmi. Počítá například s tím, že může ze svých řad vysílat styčné důstojníky do třetích zemí. Osobně si myslím, že by styční důstojníci měli tvořit součást delegací EU, aby mohli těžit z jejich autority, toku informací a, a podobně. Rozsah možné asistence členským státům a třetím zemím ze strany agentury v oblasti správy vnějších hranic a navracení by měl být co největší. Nově zřizovaný úřad pro navracení by měl spolupracovat se třetími zeměmi, pomáhat při provádění návratových operací ze strany členských států. Vážení kolegové, Těším se na spolupráci s panem zpravodajem i s kolegy stínovými zpravodaji. Děkuji za pozornost. Eh, Děkuji. Eh, pan Austrovičius by možná mohl eh, říci, že bude muset být dobrá spolupráce s stínovými zpravodaji protože eh, do příštího zasedání už nemáme žádné eh, společné zasedání, eh, tedy <clears throat> do hlasování. Takže tady budou se probíhat velmi dobrá spolupráce, abychom si nějak nenaběhli. Pan Picula. Također bych zachválil predstavniku izvjestitelja na sadržajnom mišljenju. Děkuji. Já bych rád poděkoval eh, panu zpravodaj eh, za velice velkolepý přístup eh, a myslíme si, že odráží také ve svých názorech názory rady. My s tím v zásadě souhlasím. Mm, parlament by se měl snažit převzít větší odpovědnost a vydat, tedy vyjádřit větší podporu tomuto ambicioznímu projektu. Protože když hovoříme o společných zdrojích a společné odpovědnosti agentury, nesmíme zapomínat, že tady eh, se stávající krize může eh, opět opakovat. Vždycky jde o implementaci. Pokud jde o eh, návrh na agenturu, její pravomoci v oblasti kontroly námořních hranic, tak to musíme podpořit. Ale musíme se zaměřit na některé nepříliš jasně definované části, například odpovědnost těch jednotlivých součástí agentury není přesně vymezená. Potom je tady také otázka toho, kolik eh, to bude mít zaměstnanců, kolik eh, lidí bude třeba platit eh, a tak dále. Kromě toho je zřejmé, že struktura, že není jasná, jasné vlastně rozdělení kompetencí a struktura. A potom ještě jedna důležitá věc, eh, která není úplně dokonce dořečená a domyšlená a která je důležitá pro některé členské státy. Hovoříme on tady o definici prostoru, jejíž, jehož hranice eh, chceme hrát. Tak v odstavci 12.3 se hovoří o zražitelných místech. A tam eh, se například eh, může odkázat na Schengen. Potom eh, jinde se hovoří o tom, že v případě ohrožení šengenského prostoru může komise přijmout opatření eh, právě k ochraně tohoto prostoru. A já si myslím, že tady nebudu sám, když řeknu, že tenhle nový systém integrovaného managementu našich vnějších hranic musí Eh, prospívat všem a nejenom eh, šengenskému prostoru. Musí ochránit všechny v EU. Eh, e Protože jinak tady budeme mít ty nedostatečné systémy, které už nejsou, které nefungují a které máme teď. To je tedy třeba zopakovat. Děkuji. Tady dostala slovo paní Sakorava. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε συνάδελφοι, είναι Děkuji. Myslím, že není potřeba říkat, jak velmi důležité toto všechno je, jak velmi důležité eh, nařízení to je. Chtěla bych poděkovat eh, mm, zpravodaji za jeho přístup a já jsem požadovala trošku více času, abychom mohli posoudit veškeré dopady tohoto nařízení. Ano, my máme, naše skupina má určitý názor, pokud je o Frontex, vy to velmi dobře znáte, ale eh, bez ohledu na tyto výhrady, tak bych chtěla říci, že já osobně se ze všech sil vynasnažím eh, přispět k tomu, abychom nalezli společný, společnou řeč, pokud je o tyto návrhy. Eh, Toto nařízení řeší velmi citlivé a důležité otázky a je tady potřeba skombinovat různé politické přístupy. Já si myslím, že se musíme snažit pochopit, eh, co říkají mezinárodní umluvy. Toto je minimální rámec, v rámci něhož bychom se měli pohybovat. Eh, pokud jde o dohodu mezi EU a Tureckem, která představuje porušení mezinárodního práva, kde se jasně ukazují rozdílné názory mezi členskými státy. Panuje tady celá řada um, obav, nejistoty, pokud je o vracení uprchlíků do Turecka, používání síly, používání násilí. Tohle všechno nám ukazuje, že to není něco, co vyřeší problém, ale je to něco, co povede k další eskalaci s postupem času a my eh, tady máme odpovědnost za to, jak to bude do budoucna prováděno. Konečně tady je nějakých eh, čtyři, pět otázek, na které se musíme podívat v rámci pozměňovacích návrhů. Aktivní zapojení a kontrola Evropského parlamentu, eh, pokud je o tuto agenturu, tak tady to si musíme pojistit. Eh, celé to spektrum těch operací a intervencí, které bude moci agentura realizovat. Musíme dbát na to, aby to nebylo v rozporu s nějakou smlouvou. Musíme se soustředit na to, že mm, zdroje financování musí být zcela transparentní a přiměřené. A já jsem proti takovému návrhu, aby agentura měla na starosti programy jako je Horizon 2020, který už probíhá, který má velký rozpočet. A konečně si myslím, že musíme dávat, eh, nebo respektive věnovat velkou pozornost takovým otázkám, jako je národní suverenita, nezávislost členských států a zejména mě znepokojuje to, že pokud je o takto důležité nařízení, tak tady nemáme jasně vymezené hranice,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 Já si opravdu myslím, že je dobré, že máme několik dní eh, k eh, tomu, abychom mohli podat pozměňovací návrhy, protože teď už je trošku pozdě a tohle je poměrně eh, obtížná otázka a já bych chtěl poděkovat zpravodaji za to, že nám tady předložil svoji zprávu nebo návrh zprávy, ale mm, můj problém je text nařízení. Když se přečtete to odůvodnění, tak to vůbec není v souladu eh, s tím, co je v článcích, například pokud jde o účel. Podívejte se na rozpočet. Tam prostě to nemůže být o mnoho dražší než v minulosti, ale pak eh, se hovoří o mnoha lidských životech, které mohly být zachráněny to znamená záchrana lidských životů, ale u účelu se hovoří akorát, že je třeba účinně eh, eh, zvládat migraci. Vůbec se nehovoří o eh, záchraně životů, takže tady je rozpor. Tady chci podat pozměňovací návrh tak, aby u účelu bylo také záchrana lidských životů, čili lidé by měli být chráněni, tedy zachraňováni. Potom jsou tam i jiná místa, kde jsou určité rozpory mezi eh, těmi jednotlivými články. Například na jednom místě je uvedeno, že důvod, eh, eh, ze kterého nějaká země žádá po readmisi, nelze spochybňovat ale eh, uvědomte si, že tady je třeba zaručovat eh, základní práva k eh, zacházení v jednotlivých zemích. To nelze zcela pominout. Prostě je třeba zaručit určitých, tedy zachování určitých základních práv. Tady jsou tady určité rozpory, které je třeba odstranit. A potom také to, co říká kolega, to, co zde děláme, musí být v rámci právního státu, musíme se držet mezinárodního práva soukromého. Ano, to je pochopitelné. A proč tady potom má generální ředitel tak silnou eh, roli? Měl by velmi silný mandát. Mohl by také proti vůli členských států eh, přijímat opatření. A to lze, eh, nebo na to se lze odvodněně ptát. Generální ředitel by se měl obracet na předsednictvo nebo a prezidium a, a ne prostě jen tak moci jednat proti vůli českých států. Takže my určitě předložíme řadu pozměňovacích návrhů a tyto pozměňovací návrhy eh, se budou zaměřovat především záchrany lidských životů. Děkuji. Děkuji tebe, kolega Dideos. Děkuji, pane předsedo. Je jasné, že náhle toky velkého množství lidí z Turecka do Řecka, které se Turecko ne, nesnažilo zastavit, nás teď nutí k rozhodnutím, které podle mého názoru problém nevyřeší. My jenom Eh, vlastně eh, budeme eh, aspirinem léčit velice vážnou chorobu, která potřebuje při nejmenším silná antibiotika, když dovolíte toto srovnání. Evropská unie nemůže zajistit hranice konkrétního členského státu. Každý členský stát odpovídá za bezpečnost svých hranic. A pokud jde o vnější hranice EU, pak odpovědnost daného členského státu je ještě větší. Pokud se jedná o vnější hranice EU a tato země žádá o pomoc, tak by ta pomoc měla být konkrétní, přesná a měla by být poskytnuta Evropskou unii. Evropská unie by měla přispěchat na pomoc členským státům. Neměli bychom vytvářet nějakou další organizaci, která vlastně jediné, co může udělat, je, že bude dohlížet na členské státy. Mandát Frontexu by nás měl přimět k úvahám. A toto, eh, myslím, se nevyřeší tím, že se založí nějaká další organizace nebo nějaký pozorovatelský orgán. Je třeba především zabránit, zakázat eh, vstup nezákonných migrantů do eh, jednotlivých zemí. Evropská unie tomu nemůže čelit, nemůže obrátit tuto tendenci ať už vytvoří orgán pobřežní stráže nebo nějakou jinou organizaci. Článek 18 nařízení hovoří o vytvoření eh, vlastně takovéto pobřežní stráže, která by měla mít možnost zasahovat nezávisle eh, na pokyn komise a to i bez souhlasu dotyčného členského státu. Tím se porušuje suverenita členského státu a navíc to ani nepřinese žádný výsledek, protože ta pobřežní stráž nebude mít možnost nějak zabránit eh, přílivu nezákonných přistěhovalců. To znamená, eh, Tady skutečně spodívejme třeba na, na to, které zaznamenalo obrovský neúspěch při snaze zabránit eh, příchodu syrských a jiných uprchlíků do Řecka. A jak tomu tedy bude s touto pobřežní stráží? Proč bychom si měli myslet, že bude úspěšnější? Já se domnívám, že nemůžeme čelit takovémuto problému jenom s božnými přáními a eh, hezkými představami. Je třeba vytvořit použitelné, seriózní politiky. Ta otázka je velice závažná. Já jsem budu předkládat mnoho pozměňovacích návrhů a určitě mě ještě znovu uslyšíte v této věci. Děkuji. Dank. Děkuji. Pane zpravodaj. Mr. Chairman, I think the... Pane předsedo, já se domnívám, že ta výměna, která tady proběhla, je velice užitečná a já udělám vše eh, možné proto, abychom nějakým způsobem zakomponoval ty jednotlivé názory a pohledy. Nezbývá nám mnoho času, zbývají nám tři dny. Myslím, že dostaneme ještě další pozměňovací návrhy a doufám, že tady proběhne efektivní výměna a já tudíž doufám, že to vše nám napomůže eh, naplnit ten cíl, abychom získali optimální text, který budeme moci v našem výboru schválit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já ještě, um, máme tady někdo něco do oboru různé, takže ne, takže vám uh, srdečně přeji příjemný večer.